Right, Kalinowski. Pan Kalinovský, vysvětlení hlasování. Máte slovo, pane Kalinovský. Děkuji, pane předsedající. Postup nauky generuje rozvoj gospod... Děkuji, pane předsedo. Také pokrok v technologii nám také umožňuje další pokrok eh, v sociální oblasti. A to musíme brát na vědomí, ale musíme brát také v potaz náklady na výzkum protože nám přece jenom by mělo jít o blahobyt občanů. Takže naše doporučení jsou důležitá. Já jsem hlasoval pro, protože je to dobrý kompromis. Na jedné straně můžeme vykonávat vědecký výzkum, ovšem na druhé straně také bráníme utrpení zvířat, která se používají pro laboratorní účely. Ano, děkuji, paní Šizejli. Máte slovo. Uh, Kolegové, opouštějte sál, prosím, potichu. Evropská direktiva o Pane předsedo, Evropská směrnice o testování na zvířatech z roku 86 musela být revidována. Já nejsem ráda, že nadále můžeme podle nové směrnice testovat na zvířatech, ale přesto jsem hlasovala pro ze třech důvodů. Za prvé proto, protože toto testování je možné jenom tehdy, jestliže je důležitější blahobyt eh, občanů a lidí jde zde o důstojnost a také o nové testovací metody. Nová směrnice bude používat méně zvířat a za třetí testování na zvířatech a e, také bude mít lepší podmínky pro zvířata a zvířata na to budou lépe. Ale já doufám, že v budoucnosti už to nebudeme potřebovat. Další paní já. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Ochrana zvířat je tématem, které se dotýká hluboce evropských občanů a proto jsem rád, že naše zpravodajka paní Jegle dokázala ve zdlouhavých jednáních zbíle výrazně zlepšit ochranu zvířat. Díky nové směrnici um, se eh, budou, eh, budou pokusy na zvířatech eh, na absolutní minimum zredukovány. Pouze mm, z nezbytí budou prováděny a to je dobrý kompromis mezi svobodou výzkumu a ochranou zvířat. A poprvé takto vzniká celoevropské vysoká úroveň ochrany. Je to skvělý úspěch a nyní jde o to, aby všechny členské státy nové směrnice skutečně rychle implementovaly a prováděly nevěděli. Děkuji, pane Antonioci, máte slovo, jedna minuta. Grazie, signor presidente. Děkuji, pane předsedo. Zdá se mi, že ohledně této houlostivé otázky ochrany zvířat za vědeckým účelem se nám podařilo dospět dobrému kompromisu mezi požadavky těch, kteří realizují výzkum a normami, které se týkají dobrých životních podmínek zvířat, které jsou určeny eh, k těmto vědeckým výzkumům. Proto jsem hlasoval pro zprávu paní Jegle. Zároveň se domnívám, že členské státy by neměly používat zvířata v případě, kdy evropská legislativa hovoří o jiných metodikách, eh, které dospějí ke stejnému cíli. Děkuji. Děkuji. Pan McGuinness, nebo paní McGuinness, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát paní Jegle k její práci eh, na testování eh, na zvířatech. Hlasovala jsem pro, protože věřím, že je to nejpragmatičtější eh, řešení problému, pokud jde o aktualizaci legislativy z roku 86 a je to důležité pro blaho zvířat, ale také pro pokračování výzkumných aktivit v Evropské unii my riskujeme, že vědci a výzkum um, bude um, vytěsňován uh, uh, za uh, naše hranice, kde je méně regulace. A proto musíme zlepšit regulaci, ale současně i blaho zvířat. A také musíme zaručit, aby výzkum pokračoval. Neustále hovoříme o tom, že je nutno podporovat, aby um, do vědy vstupovalo více mladých lidí, ale eh, my eh, musíme samozřejmě toto umožnit a současně i zvířata ochránit a to se touto legislativou podaří. Pan Kilam, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro integrované směrnice na řešení programu eh, nezaměstnosti v členských státech. Současně jakékoliv řešení by mělo být vzato v potaz. Pan eh, předseda Barroso eh, řekl, že existuje toho času 4 miliony mm, volných míst, které ale vyžadují kvalifikované pracovní síly. Proto naléhám, aby byl okamžitě zřízen monitorovací systém, který bude předpokládat též evropský kvalifikační pas. Pane Kelame, eh, předseda přerušuje, stále ještě hovoříme o mm, ochraně zvířat, ale jste zařazen na seznam řečníků, kteří promluví v rámci dalšího bodu. Pan Rode, jedna minuta. Mr. Rode. Yeah. Sorry. Okay. <laughs> Pan Rode. Eh, oversættelsen kaldte mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var tale om. Uh, pane předsedo, já jsem nereagoval hned, protože jsem ještě neměl překlad. Dánsko hlasovalo pro zprávu, eh, ale není tajemstvím, že tady existují argumenty pro a proti v této záležitosti. Práva zvířat by měla být respektována a společnost by ovšem zároveň měla zajistit také pokrok eh, v otázkách eh, výzkumu boje proti nemocím. Měli bychom zajistit vyvážený postoj. Tedy chránit zvířata, ale věci by měly mít možnost také zkoumat nové terapie z hlediska závažných chorob. Zpráva paní Jegle dosáhla velmi přesně této vyváženosti a z tohoto důvodu bylo nutné hlasovat pro tento návrh a my se domníváme, že tímto způsobem se nám podaří zcela vyřešit zastaralou legislativu z roku 86. Děkuji, pan Pidilo, máte slovo, prosím. Děkuji pane předsedo. Chtěl bych učinit prohlášení. su questo controverso rapporto. Eh, tato zpráva je velice kontroverzní. z hlediska těchto pokusů na zvířatech. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože tento text mi připadal vyvážený, chrání zvířata a nespochybňuje vědecký výzkum. Ta dohoda ukazuje, že výzkum pomocí pokusů na zvířatech musí být prováděn tam, kde není možné používat jiné metody, které by byly vědecky akceptovatelné. Norma je jasná, stanovuje kritéria z hlediska mm, přístupu k těmto zvířatům eh, používaných za vědeckými účely. A je na členských státech, aby se snažili nezvyšovat počet těchto zvířat, které jsou používány za vědeckým účelem a aby jejich počet byl redukován na minimum. Proto je nutné prohlásit, že Evropa eh, potřebuje nicméně více výzkumu. Děkuji, paní Harkin má slovo. Děkuji. Já bych chtěla poblahopřát paní Jegle a všem ostatním, kteří kteří napomohli dosažení tohoto kompromisu. E, e, faktem je, že hnutí pro evropské blaho zvířat vítá tento kompromis a věřím, že přijatý text přinese sebou hmatatelné zlepšení blaha zvířat a současně umožní pokračování e, medicínského výzkumu, což zase povede k inovativním metodám léčby. Je to také důležitý krok směrem k harmonizaci evropské legislativy o experimentech na zvířatech, což samo o sobě je velmi důležité. A nakonec je to humánní reakce, která stanovila eh, jasný práh pro pokusy a eh, komise nyní eh, je povinována respektovat tato pravidla a také kontrolovat tam, kde je to nutno. Pan Takula má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu paní Jegle, protože se domnívám, eh, že je velmi důležité, abychom prokázali zájem, který máme o toto téma na evropské úrovni. Ale musíme připomenout jednu věc. Tento návrh je dobrým kompromisem mezi vědou na jedné straně a dobrými životními podmínkami zvířat na straně druhé. Ale určité míře ještě stále potřebujeme pokusy na zvířatech, protože nejsou alternativy. Ale je nutné, aby toto vše probíhalo za dobrých podmínek a dále je nutné, aby se bolesti zvířat snížily na minimum. Je to dobrý krok vpřed porovnání se směrnicí z roku 86. A proto doufám, že ve všech členských státech tato směrnice bude realizována, že zde bude harmonizovaný postoj v otázkách dobrých životních eh, podmínek zvířat, ale že věda bude mít možnost pokročit dále. Paní Záborská, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Velmi si vážím práci paní Jegle, ale vzhledem k tomu, že ani rada, ani komise nedokázali garantovat zákaz používání lidských embryonálních buněk na ochranu zvířat, nemohu podpořit text předložené směrnice. Vteřinku, prosím. E, postrádám překlad do angličtiny. Ano, teď to už slyším. Prosím, pokračujte. Směrnice je důkazem toho, že jako lidé cítíme odpovědnost za ostatní živé tvory na Zemi, ale současně je smutným svědectvím toho, jak málo si vážíme eh, lidského života. Jsme připraveni omezit využívání opic na výzkum eh, pro účely zachování druhu a v případě ohrožení lidského života. A i to pouze tehdy, když se dokáže, že žádná jiná metoda není vhodná. Nejsme ale schopni poskytnout eh, stejně Stejně tak přísnou ochranu lidskému plodu, nenarozeným eh, dětem ani genetické informaci. Bohužel eh, při této zprávě jsem se cítila eh, jako na planetě opic. Děkuji. Děkuji. A chci připomenout kolegům, že pokud se chtějí vyjádřit k vysvětlení hlasování ústně, tak eh, musí eh, svou přihlášku podat předem. Eh, pan Liberacký má slovo. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Podporuji ochranu laboratorních zvířat. Myslím si, že se jedná o vyvážený text, který také respektuje naše požadavky, ale já jsem udělal chybu při hlasování o prvním pozňovacím návrhu a hlasoval jsem pro, i když jsem byl proti. Proto to nyní vysvětluji. Nyní paní Petekainen. Pane předsedo, Já jsem nehlasovala pro zpětné postoupení na výbor, protože myslím si, že ten výsledek by nebyl lepší. Hlasovala jsem ovšem pro ty tři pozměňovací návrhy. Podle mě eh, je tady znepokojivé, že eh, ochrana laboratorních zvířat v Evropě zaznamenává určitý mm, ústupek eh, v mnoha členských státech. Na no členských státech máme postupy, které by mohly používat metody bez používání zvířat. A tyto postupy nyní budou zabržděny. Co se týče nehumánních primátů, tak jejich používání by mělo být zohledněno také v souvislosti s lidským zdravím, které prvořadé. Eh, a nyní zpráva ERY o politice v oblasti zaměstnanosti a první řečník je pan Mastela. Pane předsedo, diskuze, která se týká zaměstnanosti a strategie 2020, to je eh, diskuse, která by nám měla umožnit bojovat proti ekonomické krizi a ovlivnit také trh práce v budoucnosti. Konstatovali jsme nedostatek mechanismů, které by byly účinné pro boj proti současné situaci. A proto je nutné ustavit skutečnou politickou a ekonomickou koordinaci. Krize odhalila propojení mezi tržní ekonomikou a situací v jednotlivých členských státech. Členské státy musí uh, uplatňovat uh, směrnici 2020, která umožňuje investice z hlediska trvale udržitelného ekonomického vývoje. To umožní také vytvořit trvalá pracovní místa. Tato strategie by měla podporovat strukturální koordinaci a politiku koheze. Proto, aby se zaručila efektivita těchto nových směrů, tak je nutné se dostatečně zavázat proto, aby byly menší rozdíly mezi členskými státy, mezi regiony zvláště z hlediska eh, plánování budoucích eh, financí v Evropské unii. Děkuji. Paní Macony. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože jsem přesvědčena, že má pozitivní povahu, ale nejsem úplně spokojená protože samozřejmě mohli jsme být odvážnější, zvláště z hlediska otázky eh, přístupu mladých a žen na trh práce a z hlediska flexicurity této metodiky, která umožňuje bojovat proti prekární situaci v Evropě. Oceňuji práci zpravodaje, přestože měl eh, relativně málo času na tuto práci. Také je pozitivní, že je zde snaha o zjednodušení a o vytvoření jednodušších pravidel z hlediska obecné směrnice. Máme tady čtyři tyto směry, máme tam konkrétní cíle na rok 2020. Pozitivní je, že je tady snaha poučit se z chyb minulosti které způsobily částečný neúspěch strategie Evropy 2010. Dále je zde další pozitivní prvek a to, že v tomto dokumentu je celá řada zajímavých informací a indikátorů, které umožní zajistit práci, jež zajistí vývoj a nejenom přežití. Pan Mesároš. Köszönöm, elnök úr, elnézést, de a fordítás véget nem értettem. Děkuji, pane předsedo. Po finanční krizi je tomu tak, že hospodářství evropských zemí je nadále zranitelné a proto musíme posílit hospodářský růst a potenciál. Dochází také k demografickým změnám, ale také globalizace se stává svou roli, sehrává svou roli a zavádí se nové technologie. Já považuji za důležité, aby nová strategie v oblasti zaměstnanosti dospěla k rovnováze mezi současnými a budoucími výzvami námi. A sociální politika je v této, důležit, v této souvislosti důležitá. Já se zpravodaji souhlasím, že politika zaměstnanosti je důležitá, dále je důležité také celoživotní vzdělávání a gratuluji zpravodaji k jeho zprávě. já jsem možná neúplně nesprávně vyslovil vaše jméno. Jak to přesně zní? Ptá se pan předseda. Jak se vyslovuje vaše jméno? Mesároš. Není to jednoduché. Ano, já se příště zase pokusím. Pan Kozlík. Děkuji pěkně, moje jméno... moje jméno jste vyslovil správně, <laughs> vážený pane předsedo, ctěný parlamente, plně podporuji usměrnění politiky zaměstnanosti členských států, tak jak je přijal Evropský parlament. Práce eh, v oblasti zaměstnanosti musí být klíčovým výstupem každé úspěšné hospodářské politiky. Navázání růstu a udržení zaměstnanosti na rozvoj zelené ekonomiky zároveň vytváří předpoklady na prevenci klimatických a ekologických problémů. Eh, několik let se opakují ekologické katastrofy, například eh, povodně v některých částech Evropy a to ukazuje, že čas nových udržitelných pracovních míst eh, je možné vytvářet také v oblasti preventivní ochrany území proti povodním. Náklady byly naložené na udržbu vodních toků, dostavba veřejné kanalizace, odvodňovacích kanálů a záchytných filtrů budou určitě podstatně nižší než náklady na odstraňování následku povodní. Děkuji pěkně. Thank you. Mr. U... Děkuji, pan Ujas, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vyřešení finanční krize a začátek ekonomického oživení to je to, co charakterizuje Evropskou unii v současnosti, i když ten vývoj může být různý a samozřejmě to má dopad na pracující. Tato tendence je protikladu s programem komise, který jsme přijali eh, v tomto schromáždění a zvláště s hlavními směry strategie 2020. Je tedy nutné, aby růst v rámci této strategie byl provázen co největší inkluzí eh, pracujících. A tímto směrem eh, byly vypracovány eh, směrnice, zvláště sedma, která požaduje na členských státech, aby se snížila strukturální nezaměstnanost díky konkrétním iniciativám. Bylo stále připomínáno, že toto je základ eh, systému, který také existuje v Itálii, je v prvním článku italské ústavy, kde se hovoří o tom, že práce je základem lidské důstojnosti. Děkuji a nyní má slovo pan Kelam. Děkuji a ještě jedno, pane předsedo. Jak jsem uvedl, podporuji integrovaná vodítka, která mají řešit problémy nezaměstnanosti v členských státech. Ale současně eh, jakákoliv řešení by měla zahrnovat i dimenzi kvality. Eh, tak, jak pan předseda Barroso včera eh, upozornil, existuje toho času v Evropě 4 miliony volných pracovních míst, ale na mnoze si vyžadují kvalifikované pracovní síly síly. Proto naléhám na komisi, aby bezodkladně eh, zavedla monitorovací systém eh, eh, na monitorování prázdní místa, což by také mělo zahrnovat takzvaný pas kvalifikací. A navíc potřebujeme odvahu, abychom drasticky snížili administrativní netarifní bariéry pro malé a středně velké podniky. Děkuji a nyní pan Cí. Vážení kolegové, já jsem hlasoval ve prospěch této zprávy, protože souhlasím s přístupem zpravodaje. Podpořuje mm, směry, které navrhla komise a navíc upřesňuje že tento snížený počet těchto směrnic je společným úkolem na evropské úrovni, ale je nutné se vyhnout tomu, abychom příliš ovlivňovali politiky členských států. Vedle toho se domnívám, že můžeme akceptovat tu pasáž, kde zpravodaj uvádí, že pokud chceme zajistit efektivitu strategie 2020 a efektivitu směrů v oblasti zaměstnanosti, pak eh, je nutné rychle realizovat iniciativy, které by odstranily rozdíly mezi členskými státy a regiony v Evropě, zvláště v souvislosti s kohezním fondem a strukturálním fondem. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. To byla vynikající zpráva ehm, pana Ryho. Jde o to, zdali to rada vezme v potaz. Eh, eh, včera jsem měla radost, ehm, že belgické předsednictví skutečně bere na vědomí eh, doporučení parlamentu a je důležité, aby skutečně tato vynikající doporučení zprávy pana Ryho zohlednili, zejména pokud jde o zlepšení zprávy věcí veřejných. Ehm, otevřená metoda koordinace nebyla velmi efektivní v rámci rámci Lisabonské agendy, to každý ví, my musíme zajistit, aby cíle a podcíle tam obsažené mm, mm, byly dále monitorovány ve vztahu k cílům 2020. Jsem ráda, že ta vodítka, 62 vodítek bylo schváleno a mm, nakonec také zcela podporují koncepci, e, že zaměstnanost by měla být založena na takzvané důstojné práci, kterou prosazuje či razí ILO. Pan Sikierski. Komisja Europejská představila... Pan Sikierski. Evropská komise předložila žádost pro integrované hlavní směry 2020, které jsme také dnes schválili. V současné ekonomické situaci je to krok správným směrem. Je to důkaz, že opravdu bereme vážně naše závazky v oblasti trhu práce tyto hlavní směry jsou transparentní a koherentní, což je dobré. A my bychom také se měli snažit snížit nezaměstnanost, měli bychom rozvíjet kva- počty kvalifikovaných pracovníků, také bychom měli zvýšit počet absolventů univerzit a tak bojovat proti chudobě. Toto jsou záruky protože využijeme plného potenciálu trhu práce. Měli bychom také vytvořit dobré pracovní příležitosti a také bychom na to měli využívat investice na obnovu trhu. Měli bychom snížit diference mezi členskými státy a regiony. Já doufám, že tento dokument Evropa 2020 přinese kýžené výsledky. Pan Hanen. Děkuji, pane předsedo. Před 30 lety země staré Evropy měli 36 světce, 36 světového HDP, v budoucnosti to má být 25 a ještě později 15 Jak je to možné? protože e, podíl na HDP ze strany Kanady a USA zůstává stejný. To souvisí s tím, že my máme stále více dalších úprav a dalšího licencování a tak dále. Bylo by to dobré, když bychom takto postupovali, jestliže bychom byli na světě sami, ale my musíme bojovat proti Indii a Číně. My musíme musíme především se zaměřit na globální dimenzi. Děkuji. A nyní pan Kamal ještě... Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl říci, že je velmi důležité, abychom všichni podpořili myšlenku celoživotního vzdělávání. Příliš dlouho jsme měli pouze jednu šanci účastnit se eh, zkoušek a to rozhodlo pak podle výsledku o budoucnosti. Je velmi užitečné v době měnící se ekonomiky, eh, kdy určitá odvětví přes noc mizí, rodí se eh, nová, aby naši občané se mohli celoživotně vzdělávat, ale současně musíme mít na zřeteli ten větší obrázek. Často zde hovoříme o sociální Evropě, ale tato fráze sociální Evropa je mnohdy pouze zástěrkou pro politiky, které, nebo politiku, která e, e, vrší více břemen na malé a středně velké podniky a e, znesnadňuje tvorbu nových pracovních míst a je potřeba tomu zabránit a vytvářet bohatství a prosperitu pro všechny. Děkuji. A nyní situace lidských práv v Iránu a prvním řečníkem je pan Mazzoni. Nebo paní Mazzoni, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, požadovala, aby se dříve hlasovalo o tomto návrhu usnesení patřím k těm třem signatářům tohoto návrhu. Hlasovala jsem ve prospěch tohoto návrhu, ale musím říct, že jsem očekávala více eh, ze strany tohoto parlamentu. Bylo to naléhavé rozhodnutí, samozřejmě. Ale je to také otázka, která by nás měla naléhavě zavázat, protože musíme zachránit život paní eh, Sakine a Štianiové a také parlament se musí zavázat Nemůžeme stále pouze odsuzovat a pranířovat tyto situace a zároveň eh, vlastně mít stejné chování eh, vůči jiným eh, zimím, jako je Irán. To znamená, Irán ukázal, co je to, jaké arrogantní chování tady je vůči celosvětovému společenství. Jsou zde různé státy, Eh, kde je situace vážná. V posledních 12 měsících eh, chování Iránu se ještě zhoršilo. A v těchto posledních letech eh, jsme byli svědky určitých postojů, které vyvolaly celosvětové reakce. Je nutné přijmout sankce vůči těmto zemím v rámci členských států a v rámci Evropské unie. Nemůžeme mít nadále diplomatické vztahy vůči státu, který eh, nereaguje na výzvy našeho společenství. Já jsem nikdy nezažil za dobu svého působení v parlamentu tak velkou podporu pro usnesení. Já si myslím, že jste dosáhli opravdu obrovského výsledku. Pan Keláme, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě podpořil toto usnesení si ještě jednou podpořit tuto snahu o záchranu života paní Aštany. Není to izolovaný případ. 300 žen bylo ukamenováno od doby, kdy před rokem tento teokratický režim převzal moc. Také dochází k veřejným popravám a my bychom měli se opravdu ze všech sil snažit eh, zachránit její živo. I když se nám to podaří, tak eh, eh, charakter tohoto režimu se pravděpodobně nezmění a proto musíme podporovat odvážné lidi v Iránu a jejich miliony kteří se snaží od minulého léta nahradit současný režim demokratickým režimem. A my bychom je měli podporovat ze všech sil. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo chci ještě jednou také Jakovi podpořit a také poblahopřát paní Macony k její práci. My jsme v tomto týdnu také měli zde na návštěvě ženy z Iránu, kteří, které žádali naší podporu. Já jsem se s nimi sešla. Uh, my jsme získali však bohužel větší podporu pro blaho zvířat, pro zprávu o blahu zvířat na, než pro tuto zprávu. Mnoho žen, které mají být odsouzeny eh, ke kamenování, tak také jsou eh, odsouzení kvůli Muharebu, ale oni také protestují proti diktatuře ve své zemi a chtějí se, chtějí se podílet na změnách v této zemi. Takže já podporuji tyto ženy, ale opravdu mohu udělat jenom velice málo, ale parlament doufám toto dokáže, dokáže podpořit tuto změnu. Paní Muscardini? Děkuji, pane předsedo. Tato první rezoluce je prvním krokem před, protože parlament ví, že ve veškerém tohoto počínání je nutné vést určitou bitvu. Jejímž cílem je bojovat proti tomuto eh, režimu, eh, který nemá žádnou humánní podstatu. Myslím si, že komise a rada by měli osvědčit pozitivního ducha, měli by být odhodlanější z hlediska budoucnosti. A myslím si, že veškeré vyjádření eh, v, této, v tomto parlamentu by mělo přispět k boji proti těmto praktikám eh, kamenování. Měli bychom bojovat eh, proti této hanebné zdi a je nutné, aby tento skandalózní postup vymizel z hlediska mm, tohoto barbarského činu, který eh, nevykonávají ani zvířata. Je to ďábel, který eh, jedná jejich prostřednictvím. Jsou to postupy, které se dovolávají eh, náboženských důvodů a které neumožňují žádné omilostnění těchto obětí ať vědí, že jejich čas je již spočten a pokud nebudeme neustále sledovat tuto situaci, tak budou i nadále trpět tyto oběti a musíme bojovat proti těmto postupům. Děkuji. Děkuji. Pan Takula má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu a upřímně věřím, že pomůže eh, zachránit dotčené osoby. Ovšem jsem skeptičtější než většina z těch, eh, kdo zde promluvili dnes. Obávám se, že totalitní systém, jakým je Irán, nevezme dostatečně na vědomí naše eh, poselství. Nicméně to, co je nyní zapotřebí, je zasílat více takovýchto poselství eh, proti porušování lidských práv, protože eh, takováto porušování lidských práv eh, musí skončit. Musíme zajistit, aby byla tomu věnována dostatečná pozornost. A tento typ zpráv může na pomoci ochraně lidských práv a pomoci tež ochráncům eh, lidských práv. Vždy musíme eh, zajistit, aby naše poselství bylo eh, jasně vyslechnuto. Děkuji, pan Kelly. Děkuji. Jak jste správně poznamenal. Ehm, to, ten většinový výsledek hlasování eh, je skutečně dnes výmluvný. Já jsem nikdy předtím eh, si eh, neoblekl takovéto tričko, ale, ale problematika Eh, odsouzení někoho eh, k ukamenování je tak eh, barbarská, tak neproporcionální, tak krutá, tak úděsná, že je nutno něco dělat. A doufejme, že to moselství se dostane až k iránským orgánům. Politický tlak a protest pomohl skoncovat s trestem smrti v mnoha zemích. My doufáme, že i toto naše dnešní poselství Eh, tomu napomůže, pokud jde o Irán, protože 300 ukamenovaných žen je eh, příšerné eh, číslo. Děkuji. Pan Kamal? Pokud jde o Irán, my všichni sdílíme stejnou starost. Jak pan předseda právě řekl, výsledek ukazuje převažující emoce a postoj parlamentu pokud jde o skutečnost, že tyto dvě dámy neměly přístup k spravedlivému soudu, to je strašné. A také eh, ti eh, advokáti nebo právníci, kteří jim stáli eh, po boku, jsou též pro následování a museli opustit zemi. Ta vláda naprosto ignoruje právo, naprosto ignoruje výsledek voleb a dokonce vraždí a pronásleduje ty, kteří protestují. My také nechceme, aby docházelo k pronásledování eh, lidí jiných eh, náboženských denominací. Je zde ale ještě někdo, eh, a sice Ibrahim Mahidi, který byl obviněn z homosexuality a rovněž odsouzen ukamenování. To je další oběť, na kterou bychom měli myslet a doufejme, že jednoho dne bude tento režim svržen. Děkuji vám všem a já plně sdílím a schvaluji vaše připomínky. Já sám Sám jsem byl svědkem takzvané iránské spravedlnosti před několika lety. Osobně mohu pouze vyjádřit eh, svou hrůzu a zděšení nad stávající situací v Iránu a doufám, jako vy všichni, že to zanedlouho skončí. Rovněž doufám, že to jednomyslné, respektive, že to, ten jeden hlas proti návrhu byl omyl. Pan Enen má slovo. Děkuji, pane předsedo. Iránská revoluce roku 1979 eh, bude eh, jednoho dne považována za epickou událost, stejně tak jako revoluce v Rusku nebo ve Francii když eh, překročili tyto revoluce hranice svých zemí a samozřejmě, že nerespektovali principy zeměpisné svrchovanosti Dokonce během druhé světové války, když eh, protichůdné ideologie proti sobě bojovaly, tak svátost diplomatických delegací byla respektována, ale ajatoláhové signalizují, že stará pravidla eh, pro ně nic neznamenají a že budou pokračovat podle svého bez ohledu na teritoriální eh, pravomoce, teritoriální justice, svrchovanost. To znamená, že tyto jejich principy tyto jejich principy eh, jsou přesahují hranice, ale skutečně demokracie a členové, kteří zde velice eh, jímavě hovořili o nedostatku reprezentativní demokracie v Iránu, budou i na příště během evropského referenda zastávat stejné názory. Děkuji a eh, končím schůzi.